to je bod týkající se situace v Syrii. Počítalo se s tím, že se dostaví místo předsedkyně komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ale pro záležitosti bezpečnosti a zahraniční záležitosti, jak jsem se dověděl, mi bylo řečeno, že v její nepřítomnosti ji nahradí paní ministrině Rayton, která představí téma poslanecké sněmovně. A jak víte, a myslím, že to včera zaznělo v politických skupinách, eh, nebudeme eh, mít kolo jednotlivých předsedů politických stran a nebudeme mít ani proces modrých karet. Čili nejprve si dovolím dát slovo paní ministrině Creighton. Thank you very much. Děkuji vám. Pane předsedající, vážení dámy a pánové poslanci Evropského parlamentu, dovolte, abych vás informovala o aktuálním vývoji eh, ve jménu či zastoupení paní baronky Ještnové. Pravděpodobně se všichni shodneme na tom, že politické řešení eh, toho vleklého konfliktu v Sýrii zatím není v dohledu. Politický proces, který podporujeme jako Evropská unie a také mezinárodní společenství, eh, dosud nedosáhl skutečných výsledků. Na druhé straně ovšem není eh, žádný, eh, nejsou žádné znaky toho, že by snad eh, současný režim prezidenta Asada se pohnul směrem k nějakému flexibilnímu řešení. Pamatujeme si nedávný jeho celkem radikální proslov. Na druhé straně je zcela jasné, že Asad nemá v Sýrii politickou budoucnost. Evropská unie pracuje neustále se oběma partnery na všech úrovních, bilaterální, vícestranné, interinstitucionální a snažíme se prosazovat mnoho stranou politickou agentu. Týká se to bruselské diplomacie a samozřejmě diplomacie jednotlivých státních, eh, eh, členských států a mezinárodním měřítku také. Pokud se týče Asadovy řeči, eh, projednávalo se to eh, také v Evropské radě a poslední summit eh, se tím zabýval velice podrobně. Také jsou v platnosti sankce a koalice opozičních sil je nyní považována za legitimní reprezentanty syrského Eh, lidu, což odpovídá také rezoluci Spojených národů. Samozřejmě jsou možné další sankce a zvyšování tlaku na tento režim. Evropská unie nadále podporuje misi pana Ibrahimio. Eh, jeho Eh, jeho vytrvalost v posledních měsících eh, si vysoužila velké uznání. My eh, doufáme, že se blížíme ke kompromisu a k lepšímu řešení pro syrskou budoucnost. Budeme velice pečlivě naslouchat Bramyho zprávě, která bude prezentována ve Spojený národ 20. ledna. On se nemohl zúčastnit první rady Eh, v lednu, ale bude pozván na radu v, útoru, v únoru. Problémy eh, znamenají eh, narůstající tlak migrační tlak eh, lidí, eh, jak interně v Sýrii, eh, tak také do zahraničí a uvažujeme o scénářích, jako je využití chemických zbraní a tak dále. Uvažujeme o všech možných alternativách, jak pomáhat a chránit civilní obyvatelstvo. Finanční pomoc je sice pouze jednou částí řešení a určitě pomáhá účinně, alespoň částečně. Evropská unie v poslední době zdvojnásobila, téměř zdvojnásobila veškerou svoji pomoc eh, pro Syrii. Je to zhruba 500 milionů eur, z toho 350 milionů na humanitární akce a podporují se takto uprchlíci, mládež a zejména tedy ty části populace, které jsou postižené současným neklidem. Dále jsou financováni eh, programy pro ubytování eh, obyvatel na útěku a eh, vytváření provizorních komunit v sousedních zemích. Je třeba dělat více a budeme se muset snažit o zlepšení těch kanálů, kterými proudí pomoc, zejména v zimních měsících. Já bych chtěla zejména pochválit eh, pochválit práci příslušného komisaře a jeho komisariátu. bude zapotřebí další finanční pomoci na podporu politického přechodu, obnovy eh, institucí a také podporu pro obyvatelstva. EU připravuje také preventivní opatření pro případ použití chemických zbraní. Eh, v současné době se soustředujeme na eh, hraniční přehraniční spolupráci, zejména se sousedy, jako je Turecko a Gruzie. Evropská unie podporuje jednak eh, mnohostranné eh, instituce jako OSN, UNHCR, dále občanskou společnost a její organizace, zejména tedy místní nevládní organizace a eh, další podobné struktury. Jak víte, Evropská unie spolu předsedá fóru pro humanitární pomoc a pracujeme také na fóru Přátelé Sýrie, které se zabývá ekonomickou obnovou. Eh, opět plánujeme způsoby, jak zlepšit eh, přísun pomoci. Také se účastníme banky Munovy donorské konference, která 30. Eh, ledna proběhne pod záštitou kuvajského emíra. Dále Pracujeme tedy nejen na politickém řešení, ale nestrácíme se zřetele ani humanitární rozměr této tragédie, která trvá až dva roky. Celý konflikt má už 60 tisíc mrtvých, 2,5 miliony lidí na útěku v Sýrie, Sýrie a další stovky tisíc v zahraničí a jsou to všechno čísla, která nadále rostou. Jak vám řekne paní komisařka Georgieva, pracujeme neunavně na tom, abychom ulevili ve strádání syrskému lidu. A všichni se shodujeme na tom, že takováto tragédie nemůže dále pokračovat. Možná, že, že je třeba počítat také s přímější vojenskou pomoci. Ovšem, toto je zatím otázka příliš kontroverzní a je to tak navzdory všem pochybnostem a nedostatkům. Nicméně musíme zůstat odhodláni a musíme nadále podporovat současný kurz tím, že budeme postup, podporovat pana Brahimiho, budeme pomáhat opozici a budeme se snažit přimět režim, aby se podíval pravdě tváří tvář. Děkuji vám. Děkuji paní ministrině a nyní eh, budeme mít kolo příspěvků mluvčích nebo těch, kteří vystoupí jako mluvčí za politické skupiny. Nejprve na pět minut má ve jménu Evropské lidové strany slovo pan Salafranka. Eh, pane předsedo, eh, pane ministrině, dámy a pánové, pravda je, že hrůzy, ke kterým se děje, které se dějí v Sýrii, přesahují všechno. Včera 90 studentů, kteří skládali eh, zkoušky v Alepu, navýšili číslo 60 tisíc mrtvých, které uváděla pana ministrině a já bych rád Eh, poblahopřál studentům, kteří zahájili studia, eh, aby měli úspěch. Víme, že 2,5 milionu lidí eh, je na útěku v Sýrii a jsou tady zničené infrastruktury a újmy, ke kterým došlo, jsou naprosto nenapravitelné. Asad, a to je otázka, otázky, otázka času, padne ne, ale ještě nevíme kdy. Domnívali jsme se, že eh, s tím, že zasáhne Rusko, situace se změní. Pravda je, že ruská pozice byla autentickou chimérou a je třeba, aby se zodpovídalo před mezinárodním společenstvím díky postoji, který stále zachovává tváří v tvář těmto hrůzám. Generální tajemník mm, Spojených národů a představitel Arabské lidi národů se sešli eh, s představiteli Ruska a Spojených národů, ale neviděl jsem, Eh, zda tam byli také zástupci Evropské unie či nikoliv. Rozhodně se to neobjevilo ve sdělovacích prostředcích a jejich prohlášení vysvětlují vlastně nedostatek výsledků a eh, bezmoc eh, Rady bezpečnosti. Pan Brahimi je v současné době v Egyptě a řekl, že situace nejenom je velice špatná, ale začíná se zhoršovat. A pakliže tento konflikt bude trvat ještě rok, bude dodatečně o 6 tisíc, mil, eh, tisíc mrtvých více, které se, o které se navýší to číslo 60 tisíc. Situace v Sýrii se promění v peklo, jako by již teď peklo neprožívali. A tváří v tvář této situaci mezinárodní společenství dělá, jakoby sledovala prostě pouze tragickou situaci, zatímco tento konflikt se nepřeklopí přes hranici, ale máme tady rizika, že dojde k tomu, že propukne eh, konflikt v celém regionu. Dokud se neužují, nepoužijí chemické zbraně, je třeba poděkovat Francii, jejíž představitel a prezident učinil důležité prohlášení. Snažíme se získat čas. Uvidíme, zda se Asadovi eh, podaří porazit své protivníky, anebo zda opozice se začne koordinovat, organizovat a nakonec dojde k pádu režimu. Tváří v tvář této situaci, pane předsedo, musí mezinárodní společenství dospět k rozhodnutí. Včera jsme měli velice zajímavou diskuzi o Mali, což je konflikt, který má velice negativní dopady a mezinárodní společenství bylo schopno dospět k rozhodnutím. V této sněmovně ve všech rozpravách jsme hovořili o francouzské akci vytvořit humanitární koridor. Hovořili jsme o tom, e, abychom vytvořili bezletovou zónu. Hovořili jsme o opatřeních Rady bezpečnosti, ale to, co je evidentní, musí se dospět pokroku v této situaci. A i tento konflikt má humanitární rozměr a rád bych poděkoval zejména úsilí paní Georgievy v tomto směru. Ale nenechme se klamat. Občané Evropské unie neočekávají od Evropské unie pouze, aby reagovala na závažnou humanitární situaci, ke které dochází. Je třeba, abychom byli schopni ukončit uh, eh, toto krve prolévání a skončit s touto bezostečnou situací, abychom byli na výši poměrů, eh, kterým nyní čelíme. Mezinárodní společenství a zejména Evropská unie musí být schopny ukončit utrpení syrského lidu. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Salafrankovi a ve jménu socialistických kolegů má teď na tři minuty slovo paní Veronik de Kaiser. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. E, děkuji, děkuji, paní ministrině. E, v nepřítomnosti paní Ashton to není tak snadné protože e, téma není tak snadné a to, co právě řekl můj přítel Sala Franka, bych chtěl jenom potrhnout. My, Evropané máme dnes, domnívám se, eh, potřebu analýzy toho, co se skutečně děje v terénu. Podporovali jsme a stále podporujeme evropskou pozici, která znamená všechno, kromě vojenské intervence eh, v kontextu. A dnes tvoříme součást hypotézy, že se sankcemi čas bude hrát pro nás a že Asad odejde. Ale není to tak jisté, že čas bude hrát pro nás. A když si uvědomíme a bilancujeme diplomatickou situaci, hovařilo se o 150 milionech uprchlíků, eh, když vidíte eh, počty mrtvých, eh, když vidíte mm, to, co se stalo na univerzitě v Alepu, mm, to krvé proletí, ke kterému došlo, když vidíte, co dělá Aikaida, když víte, že dnes Rusové eh, jsou uvnitř Sýrie a že hájí mm, eh, syrské jednotky Asata. Víte, že tam jsou také jednotky z Kataru, takže lidé se skutečně již instalovali v Sýrii aby způsobili, aby situace nebyla ořiditelná tak se ptáme, zda skutečně čas hraje v náš prospěch či nikoliv. A hovořilo se o našem speciálním vyslanci Brahimimu. On se snažil jednat eh, s vytvořením provizorní vlády, ale nedošlo k žádné změně na diplomatickém poli. Naopak, Dokonce hovoříme o svobodné syrské armádě. Když vidím obrázky, tak si říkám, je to osvobozenecká armáda, jsou to ti mladí syřané, které znám tak dobře a kteří se snažili bojovat za svobodu, anebo to jsou salafisticky infiltrovaní vojáci. Eventuálně bude možná potřeba jinou reakci Chtěla jsem vám říci, že vám moc děkuji, paní Žorževa, za váš humanitární plán. Udělala jste maximum, co jste mohla a my skutečně se budeme zasazovat o to, aby tato humanitární pomoc mohla pokračovat. A rád bych vám položil, rád bych vám položila jednoduchou otázku. Máme tady iniciativu 55 zemí jít eh, k Mezinárodnímu soudu eh, v kvůli Syrii. Jakou roli by měla hrát Evropa, Evropská unie? Vím, že to je iniciativa jednotlivých států, ale co si o tom myslíte? Ale problémem je, že nám tady naprosto chybí strategická vize a kritická analýza situace, když selhává diplomatické řešení. Děkuji mnohokrát, Veroniko. A nyní za liberály má slovo paní Šaky. Děkuji, pane předsedo, ministrině, kolegové, komisařko, kolegové. Je eh, škoda, že tady nemůže být přítomná vysoká představitelka když se eh, konečně rozhodla včera, že splní svoji povinnost a přijde do parlamentu. Ale ještě důležitější je vliv EU ve světě pod jejím vedením. Ehm, ona je v Kosovu, a to je země, která nám připomíná, jak dlouho může takový konflikt trvat. Občanská válka v Jugoslávii, tam zase trvalo Evropě příliš dlouho, než začala jednat. A eh, historie se opakuje a je to ostuda. Již dva roky situace v Syrii mm, trvá bez rozhodné akce mezinárodního společenství, včetně EU. Je to ostuda e, vzhledem k desetitisícům lidí, kteří byli zabiti. E, kromě této katastrofy také miliony museli opustit své domovy, jsou uprchlíci. Přišla zima, humanitární krize se může stát válečnou zbraní rukou Asada, pokud nezasáhneme. Um, Mnohdy pro UN v USA náno v Rusku se sešli, aby jednali o situaci v Syrii. Výsledek nebyl byl nula, stejně jako tomu bylo v případě jiných jednání s Ruskem. Ale nejpřekvapivější byla absence EU. Kde jsme byli? Eh, alespoň teď bychom měli převzít iniciativu, aby byla eh, rezoluce Rady bezpečnosti OSN, aby se pomoc dostala k lidem, kteří ji potřebují. To nebude kontraverzní. Um, jde o to, aby se pomoc dostala přes eh, zločinné překážky, které brání lidem v přístupu k lékům a potravinám. Um, co proč mm, by Asad neměl přijít eh, před Mezinárodní trestní tribunál? My musíme chránit Syřany, kteří mrznou a hladoví za eh, zločinného režimu. Naší prioritou by mělo být za, zastavit zabíjení a humanitární katastrofu. A od toho jsme velice daleko. Děkuji vám mnohokrát, paní Šaky, a nyní za zelené má slovo na tři minuty naše kolegyně Ellen Flot. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naposledy, když jsme hovořili o Syrii, to bylo 12. prosince v poledne s paní Malstremovou a hovořili jsme o katastrofických scénářích které bohužel se o dva měsíce později dostavily, o měsíc později. A já se skutečně domnívám, a paní ministrie, že e, když nebudeme nic dělat, e, pak skutečně pak dojdeme k tomu, e, že situace bude jenom zhoršovaná. Musíme změnit naši politiku kvůli humanitární pomoci. Humanitární pomoc evropská představuje 53% veškeré humanitární pomoci, ale dochází tady ke špatné distribuci protože Velká Británie sama dodává takřka polovinu bilaterální evropské pomoci, ale máme problémy cest protože tato humanitární pomoc eh, eh, dochází přes cestu Červeného kříže v Syrii a tam naráží na blokaci režimu. Ale já se ptám, jak režim, který systematicky bombarduje pekárny, aby, vytvá, aby organizoval hlad, jak může eh, vytvářet ten nějaký systém pro lidi. A my se tady snažíme eh, dodávat humanitární pomoc, ale přitom obyvatel, k obyvatelstvu se nedostane. Eh, za dva dny budeme mít schůzi Evropská unie by skutečně měla přemýšlet o účinných cestách této pomoci. Je mi to velice líto, ale mám pocit, že problémy, které jsme tady oznamovali 12. prosince, máme stejně. Eh, eh, měli byste nejenom prostě eh, eh, dělat opatření, protože je potřeba mít falešné pase, protože nemůžete jako Syřan žádat o pomoc v Evropě. Eh, je to loterie, která tady hraje pro ochranu občanů. Eh, dvě eh, rodiny byly zadrženy v Polsku, museli si nakoupit špatné pasy. V Turecku zaplatili 46 tisíc eur, aby se dostali až naše území, kdy skoncujeme s těmito procesy a kdy umožníme dočasný pobyt těmto občanům. Myslím si, že je urgentní, abychom to učinili. Dále se domnívám, že bychom neměli zůstávat u embarga na zbraní, protože to znamená, že opozice nachází zbraně z golfských států a máme tady riziko islamizace eh, které někteří prohlašují proto, aby nebyl ke zbraním přístup, ale je tady naprosto paradoxní jev, 31. ledna je třeba, aby se rozhodla tato otázka, protože zatím konáme kontraproduktivně. Domnívám se, že třeba, abychom byli velice bdělí, co se týče jednání v Turecku a PKK. Evropská unie musí napřít veškeré úsilí pro eh, regionální urovnání napětí v regionu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na dvě minuty ve jménu EKR doktor Tanok. Pane předsedo, paní ministrině, je těž, těžší uvěřitelné, že konflikt v Syrii již trvá dva roky. Bylo tam ztraceno tolik životů a tak málo se toho podařilo dosáhnout. Včera bylo zabito 87 lidí v bombardování na univerz, univerzitního kampusu. Eh, je tady takový vzorec, který už je dobře známý, obě strany se navzájem obvinují, ale zdůrazňuje to jednu důležitou věc a to, že obě strany nyní jsou obvinovány z páchání um, zvěrstev a um, především eh, jde o extremistické džihadistické síly. Nyní se říká, že je nutné, aby eh, zcela diskreditovaný prezident Assad opustil úřad, eh, bombardoval eh, civilisty a je zodpovědný za smrt 60 tisíc lidí. S, um, iránský um, Hezbollah mobilizuje bojovníky, aby bránili vládu a chce se uchýlit do um, enklávy další setr, jeho setrvání v úřadu by bylo neakceptovatelné. Musíme udělat všechno pro to, aby tento konflikt skončil. Pomohlo by, kdyby Rusko a Čína um, dá neblokovali rezoluce OSE a nemařili mezinárodní postoj a zneužívali své postavení v Radě bezpečnosti a dohodli se s EU a USA. Velvyslanec OSN řekl, že eh, Rusko chce eh, tento konflikt ukončit, ale chceme, aby Rusko také provedlo nějaké činy, nejenom slova dlužíme to syrskému lidu a menšinám, především jako jsou křesťané, kteří jsou obětí války mezi jednotlivými frakci a pomohli jim žít svůj život bez politické a vojenské tyranie. Děkuji. A nyní eh, ve jménu eh, eh, FD má slovo pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Eh, mm, máme se 2013 máme možnosti, z kterých si můžeme vybrat. Buď všechny vojenské prostředky budou na, eh, nasazené k tomu, aby Bashar Assad odešel ze své funkce. To však e, zahrnuje o pokračování občanské vlády, další likvidaci ehm, infrastruktury a humanitární katastrofu. A samotní Syřané nám dávají důkazy v tomto směru. Bez ohledu eh, nemluvě o tom, že to způsobí tlak na sousední země. Dal, ukončení, další možnost je, že ukončení občanské války budeme věnovat maximální prioritu. To znamená pokročovat v dialogu se syrským režimem a tam se musí zapojit i Evropská rada. Je potřeba podle mého názoru propojit vnitř vnitřní irskou um, opozici s opozicí zahraničí je třeba jednat s panem Buseláhem. Nevím, zda rada se ho pokusila kontaktovat. Je třeba budovat mírovou Sýrii budoucnosti. Myslím, že balkanizace Sýrie není správnou možností. Je to obrovská otázka evropské reálné politiky a jsem rád, že diskuse se momentálně točí okolo transparentnosti. Já jsem trochu skeptický. Děkuji. A není na dvě minuty paní Matias ve jméno Guengil. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, tento týden eh, jsme se od Spojených národů dozvěděli, že v Syrii by mohlo ještě v letošním roce eh, zahynout zhruba 100 tisíc lidí a eh, mnohem větší čísla budou na útěku. Je to dramatická situace a je to nejenom dramatické a tragické, je to také selhání mezinárodního společenství národů a jeho organizací, včetně NATO nebo Evropská unie. Zde přihlížíme tomu, jak se situace v Syrii zhoršuje čím dál rychlejším tempem a e, rostou počty obětí. Odpovědnost e, má samozřejmě v prvé řadě nedemokratický systém, režim Asadovy rodiny, ale spolupodílejí se na tom také šéfové evropských vlád. Jakmile bylo zahájeno arabské jaro, demokratická hnutí byla převzata eh, externími uskupeními, která pro demokracii mnoho pozmění nemají. Eh, šlo nejenom o občanské války, ale také o externí intervence. Je třeba obnovit mír a válku je třeba zastavit jednou provždy. Je tedy čas, aby Evropská unie přijala vlastní politiku na obnovení demokracie a pokoje v regionu a ne zůstávala ve vleku mezinárodního společenství. Tento problém se nyní týká Sýrie, ale mohl by se rozšířit na celý region. Nyní ve jménu nezařazených eh, pan Děkuji. Je čím dál tím jasnější, že je parlamentní euforie nad vypuknutím arabského jara eh, byla naivní naivní a ideologicky zaslepená. Nyní docházíme k poznání, že jedna sorta sekulárních diktátorů je postupně nahrazována horší sortou diktátorů. Třeba zavádění práva šaria v Egyptě je jenom jedním z příkladů. Otázka tedy je, proč Evropská unie věnovala 5 milionů eur muslimskému bratrstvu v Egyptě. A podobný scénář hrozí opakováním v Syrii. A já bych chtěl zdůraznit, že je třeba odsoudit zneužívání moci ze strany Asadova režimu a udělat všechno pro to, aby Al-Qaida a její spojenci se nemohli v Sýrii uchytit. Asadův režim už není sám zodpovědný za oběti. Také v opozičních stranách dochází jak na běžícím pásu k nejrůznějším porušování lidských práv. To bychom měli pamatovat. Na Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili eh, kolo zástupců jednotlivých politických skupin a vstupujeme do závěrečné fáze naší rozpravy. Nejprve pohovoří paní komisařka Georgieva. Eh, protože někteří eh, z kolegů eh, jí děkovali za její vynikající řízení, to si myslím i já, a potom se vyslechneme paní ministrině Creighton, aby zareagovala ve jménu místo předsedkyně komise a vysoké představitelky a zareagovala na veškeré příspěvky, které tady zazněly, takže nejprve má slovo, pana Georg, má slovo paní Georgieva. Thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, dovolte, abych začala tím, eh, že řeknu, kam směřuje humanitární krize v Syrii. Bohužel od, je to stále horší a to nejhorší teprve přijde. V posledních týdnech jsme byli svědky velice podstatného zhoršení podmínek Syrii z důvodu společného dopadu tří faktorů. Za prvé zintenzivnění bojů, za druhé ekonomické podmínky, které jsou nyní katastrofální, a za třetí zima a bohužel letos je velice krutá zima a dramaticky eh, postihuje lidi. K těm bojům nejenom, že jsou intenzivnější, ale stále častěji jsou páchána zvěrstva. Asadův režim páchá eh, velkou většinu těchto činů, ale zvěrstva páchá jiné strany těch bojích, což ty podmínky pro poskytování humanitární pomoci činí velice obtížné. Co nyní eh, má dopad na lidi tam je, jsou eh, nárůsty cen potravin a paliv nedostatek potravin. Nyní čelíme hladomorům v, v místech jako Homs, kde probíhají nejintenzivnější boje. Za těchto podmínek děláme všechno, abychom k lidem dostali pomoc. Především chci reagovat na to, co říkala paní Flanter, jak přesně funguje evropská pomoc Syrii. Od začátku, od vypuknutí krize, jsme se angažovali třemi způsoby. Jako eh, hlavní dárce, který je přítomen v terénu a také velice aktivně eh, ob, obhajuje eh, v rámci Syrického humanitárního fonda, které se sešlo třikrát. Dále eh, včetně eh, spolupráce s opozicí bojujeme o respektování mezinárodního humanitárního práva, aby lidé neumírali vzhledem k igno- z důvodu ignorování, neznalosti tohoto práva. Díky naší angažovanosti se nám mm, podařilo eh, posunout se v té druhé ose. Na začátku Asad umožnil mm, pouze v rámci Syrii. Nám se ale podařilo eh, dosáhnout toho, aby osm nevládních organizací mohlo působit přímo v Syrii. Více než 90 organizací občanské společnosti má možnost poskytovat humanitární pomoci vedle syrského Červeného kříže. Eh, k Asad si přál, aby to byl pouze eh, syrský Červený kříž, ale nám se podařilo dostat se dál a nyní dva ze tří Syřanů dostávají pomoc díky tomu, co my děláme a financujeme, abychom umožnili větší prostor humanitárním pracovníkům. Angažujeme se s opozicí, proběhla řada setkání s mm, opozici, zástupci opozice v Káhyře a mm, Využíváme všech kanálů, abychom dostali pomoc k lidem v Syrii i k uprchlíkům, jejichž počty rostou. Já jsem ten region navštívila dvakrát. Je skutečně otřesné, co se tam děje. Vzpomínám si na to, že jsem mluvila s jednou mladou dívkou v Syrii, která je nyní uprchlicí v Jordánsku. Dva roky nebyla ve škole nejde jenom o životy lidí, kteří eh, zahynuli, ale také jejich, lidé, jejichž budoucnost je eh, ztracená. Eh, vzdělávací systém školství v Syrii už neexistuje, zdravotnictví neexistuje, nejenom, že se vám nedostane pomoci, ale očkování, imunologie, to všechno prakticky přestalo fungovat. Takže ano, čelíme závažné humanitární krizi a je zcela zásadní, abychom tvrdě pracovali na tom, aby, na tom že jediná cesta, e, jak ukončit tuto krizi, je v rukou politiků. Někteří e, z vás tady hovořili ve prospěch vojenského řešení. My jsme, hm, řeknu vám, že Syrie není Libie ta armáda je tam mnohem silnější. Když mluvím s, region, s lidmi v regionu, kdyby došlo k vojenskému řešení, bojí se, že by to vedlo k použití chemických zbraní a ty humanitární dopady by byly horší ještě než to, co se tam děje teď. Takže vojenské řešení ne eh, přinese výsledky, jak, které by zlepšily situaci těch lidí. Politické si řešení, eh, to musíme, eh, to je to, co my musíme požadovat chci skončit tím, že řeknu, že jsme eh, vždy říkali, že se bude věnovat velká pozornost momentální krizi, generální tajemník eh, bude mm, předsedat eh, setkání emíra v Kuwaitu 23. ledna. My jsme velice propagovali toto setkání, protože je Eh, potřeba, fin, jsou potřeba finance, které zatím nejsou k dispozici. 23 ze 27 eh, z členských zemí štědře přispěli na pomoc Syřanům. My jsme vyzývali, nebo dvakrát, dvakrát jsme eh, spouštěli mm, mechanismy občanské pomoci. Pokud se na ně obrátíme znovu, jistě to bude k dispozici, ale všichni do toho musí vstoupit, protože bohužel politické řešení, které je jedinou možností, ještě eh, ne, zatím neexistuje. A to znamená bohužel utrpení pro miliony Syřanů a velké riziko přelití konfliktu do sousedství. Chci vás ujistit, že humanitární tým komise se angažuje, lidé riskují životy, mám uh, zaměstnance, kterého, uh, který byl postřelen, 15 lidí humanitárního výboru již zahynulo, mnoho dalších bylo zraněno. My se snažíme a um, Evropa chce ukončit utrpení nevinných lidí. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a ukončíme debatu reakcí paní ministrině Krejtnové. Máte slovo. Eh, Děkuji vám. Chtěl bych eh, poděkovat eh, všem poslancům za konstruktivní příspěvky. Myslím, že všichni se zhodneme na tom, že máme upřímný zájem a obavy Eh, z této situace a snažíme se ji řešit. Myslím, že komise nám to tady velice dobře nastínila. A ono to vyžádá spolupráci všech institucí Evropské unie, aby byla nalezena definitivní cesta politického řešení. A já se pokusím odpovědět na ty otázky, které tady zasněly. Doufám, že na nic nezapomenu. Já tedy eh, souhlasím eh, s eh, odsouzením toho útoku na Alepskou univerzitu, ke kterému došlo včera. Já předpokládám, že se na tom shodneme, na tomto odsouzení. Také souhlasím s panem s Salafrankou eh, s tím, že jde o katastrofu a že se nadále prohlubuje humanitární krize a bude to mít eh, nedozírné následky, pokud tento konflikt bude pokračovat. Abych konkrétně odpověděla na vaši otázku týkající se třístraného setkání v Ženevě Evropská unie zde zastoupena nebyla. Šlo o druhé setkání pana Brahimiho USA a Ruska a pan Brahimi se pokoušel udržet tento formát, čili tak je třeba tomu rozumět. Nicméně my jsme v kontaktu a nadále komunikujeme s naším týmem. A nadále jsme informováni, jak se eh, tyto rozhovory vyvíjí. A samozřejmě eh, Evropská unie se eh, musí angažovat a přispívat kdekoliv je to možné. Další otázka. Evropská unie byla účastná všech otázek týkající se zodpovědnosti, jak v Ženevě, tak v New Yorku a budeme se angažovat i nadále. Paní eh, Šaka a já se omlouvám za eh, eventuální špatnou výslovnost a paní Flotre. Ano, my jsme si vědomi nedostatků našeho společného úsilí ať už jde o práci diplomatickou nebo humanitární. Ten eh, proces určitě není dokonalý, ale eh, tu situaci nelze jednoduše a prostě zjednodušovat eh, tak, jak to někdy možné je, tentokrát ne. My se musíme zabývat všemi možnými aspekty spolupráce s nevládními organizacemi, jak řekla paní komisařka Georgieva. Eh, musíme se snažit eh, přistupovat k nejrůznějším organizacím a uvažovat o tom, jak zajistit to, aby humanitární pomoc skutečně dosahovala svých cílů. Máme proto množství důvodů, jak to řekli nejenom tedy poslanci, ale také komise. My k tomu eh, přistupujeme velice koordinovaně a děláme všechno, co je možné. Koordinujeme eh, náš, náš postup s dalšími. To jsou kroky, které jsou nezbytné a které skutečně jsou koordinovány na úrovni EU. Já bych to chtěl shrnout slovy, že spolupráce mezi Evropským parlamentem a institucemi je mimořádně důležitá, eh, tak aby mohlo pokračovat ta každodenní práce humanitární a politická. A je třeba využít každou příležitost podporovat opozici a lépe chránit civilní obyvatelstvo. Toto je skutečně naléhavá a urgentní priorita. My také počítáme s tím, že eh, na příštím setkání ministru zahraničí dojde eh, možná k revizi sankcí a také budeme hovořit o možnosti, že by se přelil syrský konflikt také do zahraničí, jako to mnozí poslanci zde hovořili. My každopádně budeme chtít eh, toto všechno eh, tomu všemu zabránit v tomto mimořádně nestabilním regionu. Děkuji. Děkuji mnohokrát a eh, tímto jsme uzavřeli naši debatu k Syrii a přejdeme k dalšímu bodu našeho programu, což je společná rozprava o dohodě o partnerství a spolupráci